těchto výborech. Eh, Jmenování budou eh, zveřejněna v zápisu eh, toho zápisu. Pokud do schválení tohoto zápisu nebudou zneseny žádné námitky, tak této nominace budou považovány za potvrzeny či schváleny. Od